Dobrý den a nyní Pokračujeme v zasedání. Nejprve oznámení konzultaci. Na základě konzultací s politickými skupinami eh, předložím nadcházející návrh pro změnu zítřejšího programu diskuse o ústně položené otázce eh, o vyjednávání Austrálii a Novým Zélandem eh, povede k usnesení, o kterém se bude hlasovat na první plenárním zasedání v únoru. Má někdo námitky? Pan Helmut Schulz, prosím.